Kdo je proti? Ověříme. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Has everybody voted? Hlasovali všichni. EPP má o jednoho víc. Teď je to v pořádku. Teď je to správně. Takže končím hlasování. Přijato. Tak, dejte mi teď chviličku, dejte mi chviličku. Teď se musím posunout až na stranu 6, ne, stranu 16. A půjdeme na kompromis 1a, který se týká článku 7c. Máte to všichni? Víte všichni, kde jsme? Takže článek 7c, kompromis 1a. Takže já myslím, že půjdeme rovnou elektronicky, to bude nejjednodušší. Takže otevírám hlasování. The vote is open on 1A. Končím hlasování. 1A, 1A. Všichni hlasovali. Končím hlasování. That's adopted. Word... Přijato co budeme, o čem budeme hlasovat teď? Na řadě je kompromis 2, který se týká článku 7D. Pořád víte, kde jsme? Kompromis 2, rovnou elektronicky, otevírám hlasování. Hlasujeme o kompromisu 2. Stránka 18, hlasovali všichni. Končím hlasování. And that's adopted. Přijato. 37 ku 6. Kompromis 3, který se týká článku 7c. Omlouvám se 7e, říká předseda. Víte všichni stále, kde jsme? Kompromis 3, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Adopted. 36 to 9 Přijato. 36 k 9, jedno zdržení. Kompromis 4, což je článek 10 a článek 11. Kompromis 4, zahajuji hlasování. Is open on compromise 4. Hlasujeme o kompromisu 4. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 36 pro, 10 proti. Teď se přesouváme ke kompromisu 5, který se týká článku 13a. Máte to všichni? Článek 13a. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato 32 pro, 13 proti. Teď se přesuneme ke kompromisu 6. ne, 496 ústní pozměňovací návrh 496. Jsou tu nějaké námitky proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Jestli ne, hlasujeme společně. Takže ústní pozměňovací návrh 1 k článku 1.7 no, pozměňovací návrh 496. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Takže teď 494. Paní Durant, sledujete mě? Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. 495, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 492, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Empl 35, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample 36 padá. Na řadě 501, všechny ostatní odpadají kvůli kompromisu 4, takže 501. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. 503 a 504 jsou identické, takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 505. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 506 a 507 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 508. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 509. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 510. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 513. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 511 a 514 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme. Myslím si, že zamítnuto ale eh, hlasujeme o 511 a 514. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Je to zamítnuto. Regi 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 512. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nebo ne? Ověříme, jestli chcete ověřit. Ample 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 33 od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 516. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 517 a 522 odpadají. Takže 518 pan Bisep kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nebo budeme hlasovat znovu, protože tu byly nějaké nejasnosti. Ověříme elektronicky návrh 518. 518, pan Bisep. Končím hlasování. Přijato, myslím, že přijato právě si myslím, že lidé zvedali ruku ne tehdy, kdy měli, takže ano. Přecházíme na kompromis 6, nebo ne, to uděláme elektronicky. Kompromis 6, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Takže se přesuneme na 440. Paní Tremosa, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. 515 kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7. Zahajuji hlasování o kompromisu 7. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Přeskočíme na 552. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pak je tu řada návrhů, o kterých se nehlasuje a přesuneme se až na 556 z ryby. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 557 se nehlasuje. 34 a Ample 38 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme nevím, co dělá EPP, takže nebo já vím, co dělá EPP, ale raději uh, ověříme elektronicky přesto. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 559. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni? Myslím si, že zamítnuto. Končím hlasování. A je to opravdu zamítnuto. 560. Pan Kančan. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 562. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 563. Pan Rike. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se Přijato. 564 eh, paní Tremosa, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 561 a M 39 jsou identické, kdo je pro, kdo je proti, ověříme, zahajuji hlasování, 561 a M 39. Hlasovali všichni, končím hlasování. Takže zamítnuto remízou. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. M 40. Kdo je pro? Ne, no, omlouvám se, odpadá. Stejně jako 558. Takže 567 pan Zeriby je na řadě. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 566. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. M 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 570. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 571. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. M 42 odpadá. 574 odpadá. A už jsme u úvodních ustanovení. Takže 39 pan Bisep je první z nich. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? ověříme návrh 40, otevírám hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme to zase. 41, zahajuji hlasování. Myslím si, že je to přijato, ale je to těžké, protože e, skupiny nehlasují nutně jako skupiny. Končím hlasování. Přijato. 42, kdo je pro? 42, kdo je pro? Dávejte pozor, prosím, kdo je proti, zdrželi se přijato. 43, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Empl 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Ověříme 44. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. M 2, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 46, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 47 a 48 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme 50. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 51 a Ample 3 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování o návrzích 51 a MP3. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. mp 4, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 52 a 53, 54 a 55 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme 58. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 59, pan Ertuk, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 2, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 60 a M 5 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 64 až 67 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 70. Pan Pirker. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme 69. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 71. Ano, o té se hlasuje. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 73 až 76 až 75 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Sedmdesát sedm, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmdesát, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, Zamítnuto. 79. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. M plus 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Osmdesát čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 85 teď je na řadě. Ty ostatní odpadají kvůli kompromisu 1, takže teď 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Nebo ověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme. Návrh 95. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 91, 92, 93 odpadají, stejně jako 94 a 96. Takže teď hlasujeme o návrzích 97, 98, 99 a 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Sto dva. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. M plus 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 104, 105, 106, 107 a 108 eh, jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 112 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 odpadá, 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Osmička odpadá, 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, ověříme, myslím, že zamítnuto, ale hlasujeme o návrhu 115. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. M 9 odpadá, stejně jako 114. Ne, o 114 se musíme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Regi 1 odpadá, takže 116. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. 117, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 118, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 119, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 120, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Ample 10 odpadá, Regi 2 také odpadá, takže jdeme na 121, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 124, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 123, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 4 od zpravodaje odpadá, je to tak? Teď pozměňovací návrh 5 od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 125 pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 12 od, od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Teď až 127, pan Kančan, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 147. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 139. Musíme o tom hlasovat? Ano, takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Takže teď 128, je to tak? 128, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Takže teď M plus 12, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Někdo nehlasoval? Ověříme elektronicky. M plus 12, hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 9. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. 131, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 129, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Ověříme 129, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 133 a 6 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Víte co, zkusíme to znovu. 133 a 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Společně s pozměňovacím návrhem 6 od zpravodaje. Takže teď 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 141. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 142. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. M 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. M 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Myslím si, že je odmítnuto, ale ověříme to elektronicky. M 15. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Ano, zamítnuto. 11 od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Takže M plus 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. M plus 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme Ample 19, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 143, pan Parňo, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 144, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 148, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 145, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 149, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 146, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 150, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 151, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 152, kdo je pro? Kdo je proti? 120, 152 znovu, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Legislativní návrh. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 27 pro, 12 proti, 6 zdržení, takže přijato. Návrh legislativního usnesení. Tady máme pozměňovací návrh 38 od paní Wills. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Teď hlasujeme o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 28 pro, 11 proti, 6 zdržení, takže přijato. Gratuluji panu El Chadrawimu a a teď možná, než se pustíme do zprávy pana Groše, tak si dáme pětiminutovou přestávku. Nebo teď tedy dáme pana Groše a poté pětiminutovou přestávku. Takže zpráva pana Groše. Ne, teď ne, po tomto hlasování, ne teď. Uděláme tohle a pak si zasloužíte přestávku, ano? Takže. Rád bych vám ještě oznámil u kompromisu 8 Kompromis 8 nepodporují zelení, navzdory tomu, jak je to uvedeno v seznamu prohlasování, jen aby to bylo naprosto jasné. Zelení nepodporují kompromis 8, ano? Já to vždycky dělám elektronicky. Takže teď pozměňovací návrh 39. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 109. Pro, Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis jedna, Elektronicky. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Uzavírám hlasování. Přijat 41 pro, 3 proti. Takže kompromis 2. Hlasujeme. Kompromis 2. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Přijat. Kompromis 3. Kompromis 3. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování uzavřeno. Přijat. 43 ku 2. Nyní návrh 139 paní Dira. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Kompromis 4. Hlasujeme? Hlasovali všichni? Hlasování uzavřeno. Přijat 29 ku 13. Další je kompromis. Kompromis 5. Strana 15 na seznamu, kompromis 5. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Byl přijat. 40 ku 3. Další je kompromis. 6. Stejná strana, hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Přijat. 34 ku 11. Nyní přejdeme na kompromis. 7. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Přijat 40 ku 4. 277 pan Al-Khadrawi. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 278 pro, proti, zdrželi se. Nevím, co tady dělá ELS, jsou pro, takže byl přijat. 279 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. Kompromis 8, hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. 32 ku 12. Nyní přecházíme na kompromis 9. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování uzavřeno. Přijat. teď 324, protože 322 odpadl, protože byl přijat kompromis 8. 324, Phil Benning, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 323 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 10, hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Přijat. 32 ku 11. Kompromis 11. Ano, kompromis 11, hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. Přijat 38 ku 7. Takže teď přecházíme na 386. Pan Leichtfried, ano? Pro? Proti? Zdrželi se? To prověříme. Já myslím, že byl zamítnut, ale prověříme si to. 386. Hlasujeme, prosím. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. ELS Matěj má o jednoho člověka navíc. Dobře, hlasování uzavřeno. Zamítnut. 385 pro, proti, Zdrželi se. Zamítnut. MP39 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. A teď kompromis 12. Hlasujeme o kompromisu 12. ELS opět o jednoho navíc. Teď je to v pořádku, teď je to v pořádku. Hlasování je uzavřeno. Byl přijat. 26 ku 17. Nikdo se ne, jeden se zdržel. Takže teď 413. Ano, 413, 414, 415, 416 a 417, které jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuty. 418 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 419 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 420 pro, proti, zdrželi se, přijat. Úvodní ustanovení. Empl 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. RG 1. Pro, proti, zdrželi se, Přijat. 42 jako doplnění pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 43 jako doplnění pro, proti, zdrželi se. Prověříme 43, prosím. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Byl přijat. Ample 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 44 pro, proti, zdrželi se, zamít. Prověříme, prověříme 44, hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Byl přijat. 45 pro, proti, zdrželi se, přijat. Stejná většina. 46 pro, proti, zdrželi se, Přijat. Dvojka pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 47 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 3 pro. Proti. Zdrželi se. Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale prověříme si to. Prověřujeme trojku. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Byl přijat. 48 pro, proti, drželi se, zamítnut. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 3 empl pro, proti, zdrželi se. To prověříme, prosím, hlasujeme. Empl 3. Hlasování uzavřeno. Zamítnut. 49 pro, Proti. Zdrželi se. Zamítnut. čtyři Pro. Proti. Zdrželi se. Můžeme prověřit čtyřku, prosím? Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování uzavřeno. Přijat. 51 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Regi 2 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 52 a 53. Ty jsou totožné, kde je pro. Proti. Drželi se přijaty. 5 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Ample 4. Ano, Ample 4 pro. Proti. Zdrželi se Prověříme MP4, prosím, hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. A byl přijat. mp 5. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 54 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 6 pro. Proti. Zdrželi se. Já myslím, že ten byl zamítnut, ale prověříme si to. Hlasujeme. Ample 6. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Byl zamítnut. 55. Jako ne. 55 tak, jak je. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 56 a 57 identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuty. 6. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 58 pro, proti, zdrželi se, přijat. 60 pro, Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 59. Jako doplnění pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Teď 7 jako doplnění pro, proti, zdrželi se přijat. 63 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 62 pro, proti, zdrželi se Prověříme 62, prosím, hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Zamítnut. 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 61 pro, proti, zdrželi se, Zamítnut. 68, 78, totožné, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuty. Empl 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 71 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 8 pro? Proti? Zdrželi se. Můžeme prověřit osmičku? Hlasujeme. Osmička zpravodaje. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. A byl přijat. Teď Ample 9, úvodní ustanovení 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 9, zpravodaje, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 77. Paní Duran jako doplnění pro. Proti. Zdrželi se. Můžeme prověřit? Hlasujeme o 77. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Stejný počet hlasů. 79 pan Kramer pro, proti, zdrželi se přijat. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Ample 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 83 pro, Proti? Zdrželi se. Prověříme, prosím. Hlasujeme o 83. Hlasovali všichni? Hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Přijat. 101. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnout. Empl 11 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Empl 12 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 85 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 86 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Regi 5 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Teď 14, ne 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 89 pro, proti, Zdrželi se. Zamítnut. 13. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 90. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 93. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 11. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. MP14. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 95 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 94 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 100 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 102 103, 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuty. 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. A to bylo také 106, 107 a 108. A Regis 7, závěrečné hlasování. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijat 28 pro, 11 proti, 6 se zdrželo hlasování. A není legislativní usnesení. Tam jsou dva stejné pozměňovací návrhy, 40 a 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuty. A není legislativní usnesení. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. 28 pro, 8 proti, 9 se zdrželo. Zpráva byla přijata a blahopřejeme panu Grošovi. A já navrhuji, že teď se to znovu sejdeme za pět minut tři čtvrtě, takže máme devět minut čas. Ano? Přestávka. A přijďte včas a nezmeste nám do jiných výborů. Uh, Počkáme ještě chviličku, než se všichni usadí. Okay, you ready to restart? Dobře, kolegové, jste připraveni znovu začít? Ano? Okay, the next... Dobře, další bod na pořadu jednání je zpráva paní Bilbao je to směrnice o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii. Přepracované znění. Můžeme začít? Are we ready to go? Můžeme začít. Okay. Dobře, pozměňovací návrh 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 94 a regi 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. Kompromis 1. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 2. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 150 a 151, 152, 153. Všechny, kdo je pro, proti, zdrželi se. Můžeme to prověřit? Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Přijaty. 154 pro. Proti? Zdrželi se. Můžeme prověřit 154. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. 155 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 4 pro, Proti? Zdrželi se. Přijat? 160. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 164. Pro? Proti? Zdrželi se. Zam... Přijat. 163. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 169, pan Fidanca pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Takže teď 15 a 167 pro, proti, zdrželi se, přijaty. Návrh 16 pro, proti, zdrželi se, přijat. 168 pro, proti, zdrželi se. Můžeme prověřit 168, hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Přijat. 170 pro, proti, zdrželi se, přijat. 171 pro, Proti? Zdrželi se. Přijat. 172. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 174, 175, 176 a regi 13. Ty jsou totožné, kde je pro? Proti? Zdrželi se. Přijaty. 187 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 188 a 180 pro, proti, zdrželi se. Můžeme to prověřit. Hlasujeme 178 a 180. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. A byly zamítnuty. 179 pro, Proti? Zdrželi se? Přijat. 186 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 187 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 8 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 188 a 189. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuty. 190 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 19 pro? Proti? Zdrželi se. Můžeme prověřit devatenáctku. Hlasujeme? Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. 20 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 21 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 24 a 192. Ty jsou totožné. Kdo je pro? Proti zdrželi se, přijaty. 26 pro, proti, zdrželi se, přijat. 193 pro, proti, zdrželi se. Můžeme prověřit 193, hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Přijat. 194 pro, proti, zdrželi se. Můžeme prověřit 194, hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Kompromis 5. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Takže teď regi 15, 14, pardon, eh, článek 15, to je pro. Proti. Zdrželi se. Můžeme prověřit. Hlasujeme regi 14. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. A byl přijat. Návrh 214 pro Proti? Zdrželi se. Prověříme to, prosím, 214. Já myslím, že byl přijat. Hlasovali všichni? Hlasování uzavřeno. Byl přijat. Další je 37. Zpravodajky pro proti, zdrželi se přijat. 22 a 23 pro, proti, zdrželi se přijaty. A teď doplnění 191 pro, proti, zdrželi se. Můžeme to prověřit, hlasujeme. 191 jako doplnění. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Přijat. Kompromis 6. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. What is the next vote? Yeah. The, after recitals, the next page. The next page. Where it is a compromise nine. Exactly, compromise nine. Compromise nine is ne- Kompromis 9. Strana 37 v seznamu SAD. 36, myslím, na ostatních seznamech. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijat. That's 390 ¿no? pro. Proti. Zdrželi se. Můžeme to prověřit. Hlasujeme o 390. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Byl zamítnut. Stejný počet hlasů. 53 a 34 pro, proti, zdrželi se přijaty. 391 padá, 392 pro, proti, zdrželi se přijat. A teď přecházíme na 399. 399 To už odpadlo, takže 402. 402. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 65. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 403. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 7. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 406 pro, proti, zdrželi se, přijat. 407 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 408 pro, proti, zdrželi se, přijat. 413 pro, proti, Zdrželi se. Přijat. 44 pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme 44. Hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. Přijat. 414 pro, proti. Zkusíme to ještě jednou. 414 pro, Děkuji, proti, zdrželi se. Prověříme to, myslím, že byl přijat. 414 hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. Byl přijat. 45 regi pro, proti, zdrželi se. Přijat. 415 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 425, 426 společně pro, proti, zdrželi se přijaty. 427 jako doplnění pro, proti, zdrželi se přijat. 432 pro, proti, zdrželi se přijat. 430, 431 padají. 429 pro, proti, zdrželi se přijat. 433 pro, proti, zdrželi se, přijat. 434 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 434. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Přijat. 435 pro, proti, zdrželi se, přijat. 436 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pan Lightly tady není, nevidí, že všechny jeho pozměňovací návrhy prošly. 437 a 438 společně pro, proti, zdrželi se, zamítnuty. 439 ten musí odpadnout? Ne, dobře, pro, proti, zdrželi se, přijat. 440 pro, proti, zdrželi se, přijat. Úvodní ustanovení, regi 2 jako doplnění ke kompromisu 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. 74 pro, proti, zdrželi se, přijat. 75 pro, proti, zdrželi se, přijat. 76 pro, proti, Zdrželi se. Přijat. 77 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 78 pro. Proti. Zdrželi se. Při, zamítnut. 82 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 88 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 2 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Regi 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Závěrečné hlasování. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování uzavřeno. Přijato 38 pro, 5 proti, 1 se zdržel. A nyní přecházíme na legislativní usnesení. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování uzavřeno. A bylo přijato. 40 pro, 4 proti. Nikdo se nezdržel hlasování. Blahopřejeme paní Bilbao. Michael next. Další je zpráva pana Michaela Kramera. Je to návrh eh, zprávy k nařízení směrnice Evropského parlamentu a rady, který se týká bezpečnosti železnic. Zpravodajem je pan Michael Kramer. První je pozměňovací návrh 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 21 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 126 a 127 jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 128. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Máme zde ústní pozměňovací návrh 130. Je někdo proti tomuto pozměňovacímu návrhu? Nikoli. Takže 130 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 23. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 24. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme 24. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 131, 132, 133, to jsou totožné a týkají se pouze německé verze. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 134. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 135. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25. Kdo je pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. Ne? Tak ještě to tady raději ověříme. Je to dost obtížné, když asi polovina vůbec nehlasovala z vás, takže hlasovali všichni, za, končím hlasování. Přijato. 136, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 139, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 138 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 26 a 140 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 141. Kdo je pro? Proti? 141 ještě jednou, prosím. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Mus, ověř, myslím, že to je přijato, ale raději, raději to ověříme. 141. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 142. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sto, pardon, 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 28. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 150. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 151, 152 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 153. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 155. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 156. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ne, tak raději to ověříme. Ověřujeme 156. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 157. Kdo je pro? Proti? Ověříme 157. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 165. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřujeme 165. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 160 a 162 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 159. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 158 a 161 jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 167. sedm. 167, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 166, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 168, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 169, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 100 170. 170. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 174. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 217. A kdo je pro? Pozměňovací návrh 217. Máte to všichni? 217, návrh pana Bacha, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 41, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 42, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 220 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 221 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 223, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 224, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 225. je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 226 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 228. kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 44 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 229 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 238 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis číslo 2. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Další je 50. Pozměňovací návrh číslo 50, který se týká článku 9. 50. Kdo je pro? Proti?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 Chcete to ověřit? Michael to chce ověřit. Ověřujeme 250. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 249 dílčí hlasování, první část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, pardon, proti, zdrželi se. Ověřujeme druhou část 249. -ky. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 251 pro, proti, zdrželi se, přijato. 252 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 51. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 253. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 52 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. chvíli. teď se dostáváme ke kompromisu 4 e, na straně 22 nebo na straně 19, podle toho, jaký máte hlasovací seznam, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 4 malé a, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 355 je další, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 63, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 68. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 394. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 395 a 396 jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 398 a 399 jsou rovněž totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 74. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? to. 397. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? to. E, vyšetřování nehod a incidentů je další na řadě. 75 a 19 hlasujeme v bloku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 400 pro? Proti? zdrželi se, přijato. 401, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme prosím číslo 401. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 76, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ještě do 76, kdo je pro?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 zdrželi se, přijato. Čtyřista pět a čtyřista šest, totožné kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 407, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 408, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. Chcete to ověřit? Zahajuji hlasování o čísle 408. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 86. Pozměňovací návrh 86 pro, proti, zdrželi se, přijato. 426, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme číslo 426, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Bude odůvodnění. Číslo jedna, kdo je pro? Ještě jednou, takže číslo jedna, kdo je proti, proti zdrželi se, přijato. Dvě, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Tři, pro. Proti, zdrželi se, přijato. Čtyři, pro. Proti, zdrželi se, přijato. 88 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 89 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6 pro, proti, zdrželi se. Ověříme číslo 6, zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 6. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 90 odpadá, takže teď se dostáváme až k číslo, ne, pardon, 90, kde je pro, proti, zdrželi se. Ověřujeme číslo 90. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 91. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 92 je totožný s číslem 93, hlasujeme, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 94. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 95 a 96 jsou totožné, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 97 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se. Ověříme prosím číslo 99, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Čili teď číslo 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověřujeme prosím číslo 100. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 13. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 101 pro, proti, zdrželi se, přijato. 102 pro, proti, zdrželi se, přijato. 103 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to přijato ale už eh, asi na mě trošku padá únava, takže raději to elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 105. S ústním pozměňovacím návrhem číslo 2. Má někdo námitku? Proti tomu? Ne, ale to stejně nakonec odpadá. Takže 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 15. Pro? Proti? zdrželi se. ověřujeme číslo 15, prosím. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Číslo 15? Přijato. 106 s ústním pozměňovacím návrhem číslo 3. Má někdo námitky proti tomuto pozměňovacímu návrhu nikoli, takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 108. Kdo je pro? Proti? Ověřujeme, prosím, číslo 108. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 109. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 110 pro. 110 pro. Ještě jednou. Proti? Drželi se? Přijato. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme prosím 16. návrh zpravodaje. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 1, 111, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 17, návrh zpravodaje, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 112, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113, pro, <clears throat> proti, zdrželi se, přijato. 114, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 116, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 117, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 118. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 119. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 121 pro, proti, zdrželi se, přijato. 122 pro, proti, zdrželi se, přijato. 123 pro, proti, zdrželi se, přijato. 124 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. A 125 pro, proti, zdrželi se, přijato. Legislativní návrh. Zahajuji hlasování o legislativním návrhu. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 39 pro, 5 proti, nikdo se nestržel, takže to je schváleno, přijato. A nyní hlasujeme o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 38 pro, 4 proti, 1 se zdržel, čili toto je také přijato a tímto gratuluji zpravodaji panu Kramerovi. A ještě nás čeká jedno hlasování, říká pan předseda. Roberts. Eh, já bych chtěl stáhnout 15 a 17. Eh, tyto dva pozměňovací návrhy bych chtěl stáhnout. Dobře, říká předseda, takže došlo ke stažení pozměňovací návrhu 15 a 17. Jste připraveni? Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 92. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 93. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Devadesát šest, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Také eh, přepočítáváme všich, pan hlas 97, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 98 a 99. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 15 byl tedy teď stažen, čili 104. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 102. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Ověříme prosím elektronicky číslo 102. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 102, 103, kdo je pro? 103, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 105. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 106, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 106. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 107. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 108. Kdo je pro? proti, drželi se, přijato. 109 pro, proti, 109 ještě jednou, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 110, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 111 je schváleno, protože byl schválen 107, takže teď se dostáváme k čísle 112. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověřme prosím číslo 112. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 114. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 113. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 115, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 116 odpadá, 117 pro, proti, zdrželi se, přijato. 118, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Sto devatenáct, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 121 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 120 pro, proti, zdrželi se, přijato. 122 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 7. Kont 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 123 a do 125 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamí- uh, přijato. Pardon. 127. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 128 a 130 jsou totožné. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Ještě jednou prosím. 128 a 130 hlasujeme společně dohromady. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 129. To odpadá. Čili teď 131 a 132 hlasujeme dohromady, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 133, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 134, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis A. Kdo je pro? Kompromis, kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to? 141. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře. Ověřujeme 141. Zahajuji hlasování. Has everybody voted? Vote is closed. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Myslím si, že skupina SAD si musí spíše raději hlídat hlasovací seznam, než eh, aby si mezi sebou povídali. Takže takhle to dopadlo. Kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 142 a 151. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže ještě jednou 142 a 151. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A já vím, že to je dlouhé a že to je únavné, ale myslím si, že jsme to, že jsme vás varovali dopředu. 147 Lightfried, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 160. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis D. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Omlouvám se, kompromis E. Kompromis E. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis F. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Sto devadesát nyní? Ne, 191. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 192. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme. 192. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 193, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 194, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 195, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. se přesuneme na 197, je to tak? 197. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto. 196. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Pak je tady několik stažených návrhů, je to tak? Takže teď až 205. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. 203, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 204, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kont 13, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 209, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, Ověříme 209. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 210. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 213. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dvěstě patnáct. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 216. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 219. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 218 odpadá. 221, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Chcete to ověřit? Dobře, tak 221 ověřujeme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 222, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 211 odpadá, takže teď 223. Kdo je pro, kdo je proti, ověříme 223, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 224 s eh, ústním pozměněním. Je tu námitka proti ústnímu pozměnění. Takže kdo je pro s pozměňovacím ústním návrhem, kdo je proti, zdrželi se přijato. 225, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, ověříme 225, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Teď 226. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 227, 228 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 229. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 230. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dvěstě třicet dva, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 233, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 235. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 234 odpadá. Takže teď tady máme 237, 238, 239, 236, 240, 242 v bloku. Je to tak? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 241. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 243. Ne, kompromis Q. Ne, ten přijde na řadu až později proč to tady je napsáno teď v hlasovacím seznamu. 245, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 246, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 248, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 248, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 247, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Takže teď 249. 249. Pan Kramer, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 252. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme 252. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 251. Kdo je pro? od, odpadá, omlouvám se, říká předseda 250, také odpadá, 253, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Sedmnáctka byla stažena, říkal Roberts. Tak, teď 254, 253 a 258 společně. 254, 255, opravuje se přece 258. To jsou tři smazání. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Takže teď 256, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 257, kdo je pro? to odpadá vlastně, protože 256 bylo přijato, takže 259, kde je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 260, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 261, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 262, kdo je pro, kdo je proti, Zdrželi se? Zamítnuto. 263. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dvěstě šedesát čtyři a kont čtrnáct. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. Myslím, ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 266 tedy odpadá, stejně jako 265, takže teď 267. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 268. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 269. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 270. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 271 a 272 společně? Ne? Dobře. Proč je nemůžeme vzít společně? Tak, tak 271, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Eh, zamítnuto 272 pro. Chcete eh, ověřit to odmítnutí? Tak ověřujeme 271. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 272, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 273, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Společně 274, 275, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Takže tady několik návrhů odpadá. 276 až 278 jsou identické. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis H. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Musím říct, že tady kompromisy nezabírají mnoho stránek ve tvé zprávě, Robertsi. 281. Kdo je pro? Kdo je proti? Nevím, jak hlasuje EPP. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 282. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 283. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 286. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 284 a 285 jsou identické. Ne. A odpadají ještě navíc. 287. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Odmítnuto, pardon. 290. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 288. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 289. Chcete ověřit 288? Dobře. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 289, kdo je pro? 289, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 291. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 292. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis I. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 298, 299 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Budget 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 300. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato.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 Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme 304. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 305. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 306. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 307. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 308. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Ověřujeme. 308. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 309. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 310. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 311. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Na 19. Ne. 313. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 20, 312 a 20 kont jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 314. Kdo je pro? Ne. Ano, 314. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Od, zamítnuto. 315. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 316. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis K. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 324, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 323, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 325, kdo je proti? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 326, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme 326. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 327. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zase ověřujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Kompromis L. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis M. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Tak, takhle se to dělá, Roberte. Kompromis N, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Takže 355. Je to tak? 355, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 356, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 357. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis O. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Třista šedesát. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kont 23. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. Kont 24, kdo je pro, kdo je proti, ještě jednou, 24 kont, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, ověříme. Kont 24, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 361. Kdo je pro? Kdo je proti? Z 361 ještě jednou. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 363. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 362. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Kont 25 odpadá. 364. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 365. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 366. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 367. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 368. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Kont 26, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Máte pravdu. 23, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji liberálům, je to jediná skupina, která hlasuje. Takže 23, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, ověříme 23 a prosím vás, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 369 odpadá. Kompromis P. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 371. Kdo je pro? Musíme separátně hlasovat o 371. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 372, kont 28 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 373, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Třista sedmdesát šest, třista sedmdesát čtyři, třista sedmdesát sedm, třista sedmdesát devět a třista osmdesát v bloku. Ano? Ne? Takže po pořadě 376, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 376. Zahajuji hlasování. Soustřeďte se trochu. Končím hlasování. Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 375, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 374, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 377, kdo je pro? Ještě jednou. Na této straně sálu vůbec nikdo nehlasuje. 377, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, ověřujeme 377, zahajuji hlasování. Tahle půlka hlasuje a tahle půlka nehlasuje. Hlasovali všichni, končím hlasování, zamítnuto. 378, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 379, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. 380. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 381. Jak daleko to ještě máme? Jak je to ještě dlouhé? To je naprostý očistec. 381, kde je pro, kde je proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 382 pro, proti, odpadá. 383 taky odpadá. Ne, 383, kde je pro, proti, zdrželi se. Tak teď už to padá, je to zamítnuto. 384 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kont 27 pro, proti, zdrželi se, přijat. Ale myslím, že to prověříme. Kont 27, hlasujeme. Už to odpadlo. 385. Benjen pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 386 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kont 29 pro. Proti. Zkusíme to ještě jednou. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Třista osmdesát sedm pro, proti zdrželi se, zamítnut. 388 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 389 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 390 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 391 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 392 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 393 byl stažen, 394 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 395 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 396 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. A 397 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 398 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Chcete to prověřit? Dobře, prověříme 398, hlasujeme. Dobře, hlasování je uzavřeno. Přijat. takže 399. 399 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 28 pro, proti, zdrželi se, přijat. 400 pro, ne, ten padá. Ano, kvůli 399. 401 pro, proti, zdrželi se, já myslím, že ten byl zamítnut, ale prověříme 401. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. 402 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis Q pro, proti, zdrželi se, přijat. 408 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Teď úvodní ustanovení. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 32 pro, proti, zdrželi se, přijat. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 33 pro, proti, zdrželi se, přijat. 2 pro, proti, zdrželi se. Dvojku prověříme, hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. Zamítnut. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 3 pro, ten byl stažen, takže jsme zbytečně hlasovali, pokud to bylo staženo. Dobře, padá to, protože patnáctka by byla musela být přijata. Dobře, kompromis F. Pro, při, proti, Drželi se, přijat. Já vím, musím se trošku nadechnout. Pět. Pro, proti, Drželi se, Přijat. 40 a 1 společně pro. Ne, to padá, omlouvám se. 6 pro. Proti. Prověříme šestku, hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování uzavřeno. Přijat. 42. Zase paní Úskok. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Také zamítnu 43 pro. Proti? Zdrželi se. Můžeme prověřit 43. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Přijat. 41 pro, proti. Prověříme 41. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování uzavřeno. Přijat. Kontři pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 44 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 45 s ústním pozměňovacím návrhem. Má někdo nějakou námitku? Pokud ne, tak s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijat. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnut sedm To teď padá. Ne, sedm omlouvám se, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. osm Padá. Byl stažen. Musel to být pozitivní, takže 49. 49. O tom se může hlasovat. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. 50 pro, proti, zdrželi se, přijat. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 53 pro, proti, ne, to padá, omlouvám se, protože 194 byla odmítnuta. To též platí pro 52. Takže 51. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 57. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 56. Pro, proti. Můžeme prověřit 56, ještě jednou pro, proti, zdrželi se, přijat. 55 pro, proti, zdrželi se, přijat. 58 pro, Proti. Zdrželi se. Přijat. 59. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 60. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 9. Pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme devítku. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 62 pro, proti, zdrželi se, přijat. Budget 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. Deset pro, proti, drželi se, Prověříme desítku, hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování uzavřeno. Přijat. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 64 pro, proti, zdrželi se, přijat. 65 pro, ne, padá. 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 67 pro, proti, zdrž, prověříme 67, hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijat. 68 pro, proti, zdrželi se, přijat. 69 pro, proti, zdrželi se, přijat. 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 70 pro, proti, zdrželi se, přijat. 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 74 pro, proti, zdrželi se, přijat 75 pro, proti, zdrželi se, přijat 76 pro, proti, zdrželi se, přijat 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 11 pro, proti, zdrželi se, přijat. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 12 pro, proti, Zdrželi se. Přijat. 79. Pro. Ne, nepadá, protože jsme zamítli 70, 79. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 80 pro, proti, zdrželi se, přijat. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Byl zamítnut. 82 pro, proti, zdrželi se, přijat. 83 pro, proti, zdrželi se, přijat. 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. 14 pro, proti, zdrželi se, přijat. Budget 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kont 4 Bať 4 jsme právě udělali. Kont 4 pro, proti. Prověříme kont 4. Rozpočtová kontrola 4 hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. Byl zamítnut. Takže zase paní Ulskok, 84 pro, proti, drželi se. A stejný výsledek jako vždy, zamítnut. Kompromis R pro, proti, drželi se, přijat. 86 pan Benjen pro, proti, drželi se, přijat. 90 a 90, ne, 90 samostatně, 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pačit jedna pro, proti, zdrželi se, přijat. Pačit dva pro, proti, zdrželi se, přijat. Závěrečné hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. 38 pro, 5 proti a nikdo se nezdržel hlasování. Zpráva byla přijata. A nyní legislativní usnesení. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. 38 pro 4 proti, nikdo se nezdržel hlasování. Také přijato výborně, Robertci. A ještě jedno hlasování, ještě jedno hlasování a potom mandát pro vyjednávání. Takže toto je krátké, opravdu. Takže jdeme na to. A hádejte, kdo vede. Devítka pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 16 pro. 16, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Prověříme 17. Pro, <laughs> hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. 8 pro, proti, Prověříme osmičku, hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. 18 pro, proti, zdrželi se, přijat. 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 1 pro, Proti? Zdrželi se? Můžeme prověřit jedničku? Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování uzavřeno. Byl přijat. Dva. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Jedenáct. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Tři. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 12 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 13 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 4 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Prověříme. Dobře. Hlasujeme o čtyřce. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. 14 pro. Proti. Zdrželi se zamítnut. 5 pro. Proti. Zdrželi se zamítnut. 6 a 15. Ty jsou totožné. Kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuty. A 7 pro Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Legislativní návrh hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. 37 pro, 4 proti, 2 se zdrželi hlasování. Zpráva byla přijata. Legislativní usnesení, prosím, hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. 39 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel hlasování. Přijato. Blahopřejeme panu Kohlíčkovi. A nyní budeme hlasovat o jednotlivých mandátech pro vyjednávání. Nejprve začneme zprávu pana Alkadraje, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 31 pro, 11 proti, jeden se zdržel. Přijato. Teď zpráva pana Groše. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato 31 k 12. Teď zpráva paní Bilbao. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 36 ku 7, čili přijato. Dále zpráva pana Kramera. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 35 ku 8. Č- takže přijato. Dále zpráva 5 pana Zileho. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 34 ku 6, jeden se zdržel, přejato. A nakonec zpráva pana Kohlíčka. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 38 pro, 5 proti, čili i toto je schváleno. Velice vám všem děkuji, kolegyně, kolegové. Dnes to bylo opravdu dlouhá, zdlouhavé hlasování. Chtěl bych vám poděkovat a ještě předtím, než eh, všichni odejdete, tak vám chci připomenout, že ještě odpoledne budeme hlasovat. Bude to zpráva pana Bacha, je to zpráva, která se týká práv cestujících, takže na to nezapomeňte, že ještě jedno hlasování načeká odpoledne a pan předseda také laskavě děkuje tlumočníkům.